První bod na pořadu jednání je zpráva pana Dojče o Evropské investiční bance. Jedná se o výroční zprávu za rok 2008. Nejprve dostane slovo zpravodaj, pan kolega Tamás Dojč. Má slovo na čtyři minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, vážený pane prezidente Majštade, Evropská investiční banka a zpráva o ní je předmětem dnešního programu tato zpráva ovšem postihuje mnohem víc věcí než pouze posouzení činností Evropské investiční banky za rok 2008. Musíme si uvědomit, že v EU vstupujeme do nové éry. Jak asi víte, před šesti měsíci vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, Zaznamenáváme také dopady celosvětové hospodářské a finanční krize a na to musíme najít nějakou odpověď. A toto tedy značí počátek nové éry. V prvním desetiletí no po prvním desetiletí 21. století tedy začíná nová éra a v tomto kontextu byla zpracována i tato zpráva. My se musíme těmito aspekty zabývat v Evropském parlamentu a musí se tím zabývat i EIB. Tato zpráva se tedy týká období před dvěma lety v roce 2008. A přes hospodářskou a finanční krizi, myslím, musíme vyjádřit uznání EIB, která přišla s rychlou a účinnou odpovědí v okamžiku, kdy krize vypukla. EIB například navýšila půjčky malým a středním podnikům a plně využila všechny své možnosti k stimulaci a podpoře Evropského plánu hospodářské obnovy. Jak víte, Lisabonská smlouva vstoupila nedávno v platnost, což otevřelo nové příležitosti pro EIB z hlediska dohledu a já si myslím, že už v roce 2008 banka učinila první kroky tímto směrem, ještě předtím, než eh, Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Samozřejmě Hovoříme-li o finančním výhledu pro období po roce 2004, EIB eh, e už tehdy vlastně podporovala regionální rozvoj, zelenou ekonomiku a podobně. Zpráva také zdůrazňuje, že Evropská investiční banka by měla být plně zapojena do financování strategie Evropa 2020. Protože hlavním smyslem té politiky bude tvorba pracovních míst. EIB toto už zohlednila a bude tak činit i nadále, především pokud se jedná o další podporu malých a středních podniků. Na závěr svého vystoupení bych ještě chtěl říci, že EIB by do budoucna měla pomáhat i s projekty rozvoje infrastruktury uvnitř EU, protože v tomto panují v EU velké rozdíly a s tím by se mělo něco dělat, pomoci tedy oblastem, které v tomto zaostávají. EIB vždy e, dostávala od tohoto parlamentu maximální podporu a já jsem se tedy snažil v zprávě vyjádřit i určitou konstruktivní kritiku, ale zároveň chci zdůraznit, že parlament i nadále bude EIB plně podporovat. Děkuji. Děkuji, pane Dojči. A nyní s velkým potěšením zde vítáme a dáváme slovo panu Filipu Majštatovi, prezidentovi Evropské investiční banky. Euh, Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, nejdříve bych chtěl poděkovat eh, za to, že jste mi dali slovo na vašem plenárním zasedání. Je to pokračování tradice, která začala před pár lety. A začal bych tím, že poděkuji panu zpravodajovi Dojčovi za velkou kvalitu jeho zprávy. Obzvláště jsem ocenil, že pan Dojč, stejně jako další členové výboru, pan Berman, pan Kalfin, skutečně přišli do Evropské investiční banky, do našich kanceláří a kladli nám velmi jasné konkrétní otázky a mě velice potěšila tato výborná spolupráce s parlamentem. Evropská investiční banka je ve skutečnosti jediná mezinárodní finanční instituce, která dobrovolně odpovídá na takovéto otázky a skládá účty parlamentní instituce. Já si myslím, že to je výborná věc. Posílení dialogu s Evropským parlamentem je naprosto zásadní opatření, které nám umožňuje splnit náš úkol, naší konkrétní misi, která je být bankou. Ale ne obyčejnou bankou, ale bankou, která má sloužit politikám Evropské unie. A jak už to říkal pan Deutsch, my jsme se snažili, jakožto reakci na krizi, dělat spoustu věcí. Od září 2008 po krachu Lehman Brothers nás Rada ECOFIN požádala, abychom navýšili objem našich úvěrů pro reálnou ekonomiku. My jsme na tom tady začali pracovat, eh, na tuto výzvu rady a myslím, že mohu říci, že se nám podařilo splnit náš úkol, protože v roce 2009 objem našich úvěrů přešel z 58 na 79 miliard, což je 37% zvýšení objemu našich úvěrů v Evropské unii. A toto navýšení objemu našich úvěrů šlo hlavně do tří sektorů, eh, které nám Rada a parlament eh, indikovali jako prioritní. Šlo tedy o to vyvinout obzvlášť snahu pomoci těm zemím a regionům, které byly nejvíce zasaženy krizí. Takže to navýšení šlo hodně do těch takzvaně konvergenčních regionů, konkrétně do zemí, ve kterých byly obzvláště velké potíže v roce 2009. Nikdy jsme tolik nepůjčovali zemím jako Maďarsko, Litva, Rumunsko. Ostatně letos budeme obdobně vyvíjet stejnou snahu vůči Řecku. Já jsem minulý týden byl v Aténách a s řeckou vládou jsme se dohodli, že výrazně navýšíme objem našich úvěrů pro Řecko. Abychom dali najevu podporu a přispěli k obecné snaze obnovit řeckou ekonomiku. Druhá osa naší práce byla podpora středních a malých podniků. Navýšili jsme naše úvěry bankám, aby tyto mohly i nadále půjčovat středním a malým podnikům a udělali jsme takový nový produkt, který nám umožňuje lépe kontrolovat skutečné využívání našich úvěrů a jedná se o více než 12 miliard během minulého roku, které šly do bank, aby potom mohly jít dál do středních a malých podniků. A potom třetí sektor, který jsme měli obzvláště podporovat, byl boj, boj proti klimatickým změnám. Minulý rok jsme téměř 17 miliardami financovali projekty, které přímo přispívají snižování emisích skleníkových plynů. A myslím si, že mohu říct, že v roce 2009 jsme splnili to, co se od nás očekávalo, to znamená, přispěli jsme k Evropskému plánu pro hospodářskou obnovu. A ještě bych chtěl velmi stručně promluvit o třech největších výzvách, kterým budeme muset v příštích měsících a letech čelit. Za prvé, a to velmi správně říkal také váš zpravodaj, je i nadále podporovat priority Evropské unie. To znamená, že jakožto Evropská investiční banka musíme přispět do implementace té k implementaci té strategie EU 2020. Vy víte, že to je nová strategie komise a že v současné době se o ní jedná v parlamentu a na radě. A EIB je připravena k tomuto přispět také skrze finanční nástroje, které budou inovativní a které nám umožní zvýšit eh, pákový efekt eh, v některých eh, nástrojích Evropské unie. Druhá důležitá výzva, která je před námi, je obnovení druhého mandátu EIB. Já už jsem měl možnost o tom s parlamentem mluvit, protože komise předložila návrh, který zcela spadá do zprávy výboru, kterému předsedal pan Desi. A komise v tom návrhu chce, aby systém byl ještě zefektivněn. Vy víte, že máme záruky Evropské unie, které spadají do našeho externího mandátu. A jde tady o lepší využití, takže komise navrhuje takové zjednodušení a zefektivnění našeho vnějšího mandátu. Také komise navrhuje, aby dvě miliardy, které byly v rezervách, byly přiděleny na projekty, které přispívají k boji proti klimatickým změnám. A tím se dostávám k té třetí výzvě, o které jsem chtěl mluvit. A to je nutnost, aby EIB společně s dalšími institucemi do tohoto přispěla, abychom mohli splnit závazky, které Evropská unie přijala v Kodani. Víte, eh, že jsme přijali docela značné závazky eh, Fast Track Financing a myslíme si, že EIB, která má velkou expertízu v této oblasti, může k tomuto výrazně přispět. A proto jsme navrhli, abychom společně s dalšími národními finančními institucemi vytvořili takovou evropskou síť, takovou platformu, kde bychom mohli koordinovat a zefektivnit tedy financování eh, projektů v rozvojových zemích například už francouzská agentura pro rozvoj a další, se o to zajímají a doufám, že v příštích týdnech společně s komisí budeme moci přispět eh, k implementaci tohoto nástroje. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, to byly ty tři nejdůležitější výzvy, kterými se budeme muset zabývat v příštích měsících a v příštích letech. Děkuji. Děkuji vám, pane prezidente. A nyní má slovo pane komisař Oli Rehn který nás seznámí se stanoviskem komise. Eh, Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, já bych rád jménem komise poděkoval panu Dočovi za vynikající zprávu a také bych chtěl poděkovat před eh, guvernéra banky Filipa Majštata a také bych eh, mu chtěl poblahopřát k úspěchům, kterých banka docílila v boji proti finanční krizi a při naplňování plánu hospodářské obnovy. V mimořádných eh, okolnostech eh, jsme se obrátili na tuto banku, aby mimořádně urychlila procesy půjčování prostředků a dá se říci, že banka vyhověla, a to i v dobách, kdy se peníze získávaly obtížněji než jindy. Prostředky byly zaměřeny na ty nejpotřebnější oblasti, ty, které jsme stanovili za priority, čili zejména malé a střední podniky, klimatické změny a investice do takzvaných konvergenčních či transitivních oblastí Evropské unie, kde hospodářské zpomalení bylo nejcitelnější. EIB dále ve společné iniciativě s EBRD a se Světovou bankou zvýšila pomoc finančnímu sektoru zemí střední a východní Evropy, který také čelil velmi obtížné situaci. EIB sehrála významnou roli a bude sehrávat i nadále významnou roli v rámci strategie 2020, zejména podporou infrastruktury, ekologických inovací a malých a středních podniků. Dále budeme kombinovat evropské granty s finančními nástroji EIB v Unii i mimo ní včetně o něch konvergenčních oblastí, eh, kde EIB může pomoci zvýšit absorční kapacitu strukturálních fondů. EIB má také svůj externí mandát, eh, který je podpořen Hamdesovou eh, zprávou, jež dochází k závěru, že EIB je efektivní a silný Eh, instrument eh, s, se silným politicko-finančním efektem. Zpráva obsahuje řadu užitečných námětů, jak dále zefektivnit externí politiku EIB a zároveň posilit spolupráci se Světovou bankou a EBRD, na základě mimo jiné parlamentních usnesení o EIB a EBRD. Parlament vyzval pro eh, lepší koordinaci a porozumění mezi oběma bankami a já s potěšením konstatuji, že EIB a EBRD uzavřeli dohodu o spolupráci v některých zemích to pomůže eh, k uzavření třístranné dohody s komisí, eh, které, která nahradí regionální dohody. Komise eh, právě v těchto dnech předložila legislativní návrh Radě a parlamentu o úpravě mandátu EIB Eh, v rámci období nových finančních výhledů. Domnívám se, že jde o vyvážený návrh, ve kterém se zrcadlí také doporučení parlamentu. Jde o posílení zaměření na externího mandátu, ve významných politických oblastech, jako jsou klimatické změny, sociálně politická infrastruktura a rozvoj lokálního soukromého sektoru. Zároveň se ovšem klade větší důraz na rozvojové aspekty financování EIB. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, Těšíme se na produktivní a konstruktivní debatu s vámi i s radou v nadcházejících měsících na základě tohoto návrhu. Doufáme, že brzy se dočkáme dohody v prvním čtení, tak aby bylo možno zajistit pokračování politické a finanční stability eh, při dosahování externích politických cílů EU. Děkuji, pane komisaři René. A nyní jménem výboru pro hospodářské záležitosti má na dvě minuty slovo paní kolegyně Gyuri. Eh, dámy a pánové, eh, výbor pro eh, měnové a finanční záležitosti a hospodářské záležitosti jsme schválili usnesení, eh, kde se chválí dobré výsledky při zvládání finanční krize ze strany EIB. Především eh, jde o posilování likvidity, eh, kde jde o pokus vyvážit nedostatek financí na straně komerčních bank. EIB pomáhá zejména malým a středním podnikům, k tomu, aby dosáhly na úvěry eh, za příznivých úrokových podmínek. Je to důležité, protože právě tato kategorie podniků eh, v Evropě se stará o největší počet eh, pracovních míst a to je důležité zejména v současné době, kdy zápasíme s vysokou nezaměstnaností malé a střední podniky z toho skutečně měly prospěch a projevilo se to v jejich zvýšené hospodářské činnosti. My můžeme zajistit také to, že se z prostředky bude zacházet ještě transparentnějším způsobem. Prostředky EIB Eh, by se měly více soustředovat na země, které jsou nejvíce postižené krizi a v rámci toho eh, je třeba, aby regionální banky a spořitelny se staly partnery EIB. Důležité je, aby takovýto partneři Evropské investiční banky byly schopny poskytnout 20 prostředků tam, kde je míra financování 50 Myslím, že se to podařilo docela dobře, eh, že ta reakce na finanční krizi byla správná, ale je třeba nepolovat v tomto úsilí. Já myslím, že spolu s Evropskou komisí a s EIB můžeme nadále posilovat zaměstnanost v Evropě. Děkuji a nyní jménem výboru eh, pro regionální rozvoj má na minutu slovo paní Karenbach. Dobré ráno, pane předsedo, pane komisaři. Jménem regionálního výboru bych chtěla především poděkovat za zprávu, ale také chci poděkovat osobně panu zpravodaji. My eh, vítáme eh, vysokou míru vlastního kapitálu EIB a eh, konstatujeme, že je důležitý hospodářský a sociální, sociální kohezen Eh, to jsou vlastně hlavní cíle eh, evropské politiky soudržnosti a současně také jeden z důležitých cílů EIB. Eh, vítáme, že se podařilo rozdělit celkem 21 miliard eur, což je 41 těch prostředků, které jsou stanoveny na konvergenční prostředky. Dále bych chtěla poukázat na Eh, využívání doplňujících opatření komise a banky, to znamená posílení zásahu eh, kohezních fondů, tak aby jejich eh, působení bylo účinnější. Nyní vystoupí řečnici jménem jednotlivých politických skupin a nejprve na dvě minuty skupiny Evropské lidové strany pan kolega Jean-Pierre Ody. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych tady chtěl přivítat pana prezidenta Mejštata, říci, že jsem velice rád, že se s vámi shledávám, protože jsem eh, na obdobné zprávy pracoval před časem. Vítám také pana komisaře a chci říci eh, zpravodaji eh, a dalším zpravodajům z jiných skupin, že opravdu odvedli velkou práci. Mrzí mě, že tady není zástupce rady, pane předsedo, protože EIB je mezivládním nástrojem, členské státy jsou vlastně eh, společníky EIB a jsem a mrzí mě, že tady tady rada není. Nejprve abych, eh, bych se rád zmínil o dohledu, protože to je věc, která mě velice leží na srdci. Myslím, že Evropská investiční banka eh, v rámci svých úkolů by měla provádět i takzvanou obezřetnostní kontrolu. Je to totiž mezinárodní subjekt, který nepodléhá národním kontrolním orgánům. Předložil jsem pozměňovací návrh v tom smyslu, aby tedy ta, ehm, ten Evropský bankovní orgán mohl zajiště, zajišťovat i tuto obezřetnostní kontrolu. Byl bych rád, abyste toto e, podpořili. Členské státy jsou údajně proti tomu, ale členské státy nemohou trvale svěřovat úkoly EIB, Eh, bez toho, aby, aniž by se prováděla takováto obezřetnostní kontrola. Nyní k investicím a úloze EIB. Evropská unie neinvestuje dostatečně a víme, že ať už jde o vzájemné propojení energetických, dopravních sítí, vysokorychlostních vlaků, dálnicí, univerzit, ve vesmíru, ve zdravotnictví, prostě tam všude musíme investovat více. Nicméně Evropská investiční banka je skutečně banka, musí si zachovat svůj rating 3A eh, a proto Navrhuji, aby ve strategii eh, Evropa 2020 byl cíl minimálně dvou miliard investic. Myslím si, že to je reálné. Musíme také eh, spolupracovat s EIB na novátorských nástrojích a já bych chtěl, aby EU vlastně byla jedním z členů představenstva banky, tak aby se mohla lépe eh, podílet na rozdělení kapitálu. Děkuji, pane Ody. Nyní jménem skupiny SD má na jednu minutu slovo eh, kolega Ivan. Děkuji, pane předsedo. Všichni se shodneme na tom, že EIB je součástí evropského projektu Eh, projektu úspěšného. A myslím, že i v období krize tato banka dokázala eh, si tedy zachovat ratingové hodnocení 3A a to je pozitivní. Eh, současná hospodářská situace v Evropě je taková, že EIB potřebuje aby se úplně revidovaly její úkoly. A já bych v této souvislosti chtěla zmínit tři hlavní věci. Za prvé, Přidělované úvěry musí být v souladu s agendou EU, tedy se strategií Evropa 2020. Dále. Úvěry musí být určeny i na široké investiční projekty, tak aby evropské hospodářství znovu mohlo fungovat naplno. A za třetí, EIB musí podporovat vytváření mnohem stabilnějšího a silnějšího ekonomického rámce. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Nyní za skupinu ALDE na dvě minuty a půl má slovo pan Ole Schmidt. Tak, herr talman, herr komisionär a herr Majstad. Stort tak till rapportören. Vážený pane předsedo, vážený pane majstote, vážení poslanci, já bych chtěl velmi poděkovat zpravodaji za výtečnou práci. My na ALDE chceme poděkovat Evropské investiční bance za dobrou práci, protože banka projevila jak rozhodnost, tak rychlost při řešení finanční krize, když nás tato zasáhla. A díky tomu jsme dokázali krizi zvládnout mnohem lépe. Tady se mluví o navyšování, výrazném navyšování úvěru. Já myslím, že tohle bylo velmi důležité a pomohlo nám to se do jisté míry eh, z krize dostat. A EIB má velmi důležitou roli při podpoře středních a malých podniků. A nelze to ani dostatečně zdůraznit, protože jen díky těmto investicím jsme dokázali zmírnit dopad krize. Jak víte, 100 milionů lidí pracuje ve středních a malých podnicích. EIB má strategii, která zajišťuje udržitelný růst, dlouhodobý udržitelný růst v Evropské unii a to je jedna z jejich nejdůležitějších aktivit, jak už to bylo řečeno. Fungují různé projekty. Jeden z nejdůležitějších projektů jsou eh, dobře fungující evropské dopravní sítě. Ty jsou velmi důležité pro náš růst v Evropské unii. Pane předsedo, abychom se mohli rozvíjet, potřebujeme také menší nerovnosti v Evropě. Mluvíme tady o silných sousedech. To je velmi důležitá otázka, důležitý úkol pro EIB. Musíme také bojovat s podvody. Další důležitá oblast. Skupina ALDE je velice ráda, že EIB přijala doporučení, která parlament dlouhá léta vydával a může fungovat jako takový příklad transparentnosti pro další evropské instituce. A už budu končit. Viděli jsme, že se také zvýšil podíl žen v personálu EIB, je to obzvlášť vidět na úrovni ředitelů, a pouze 20 pracujících, žen jsou, pracujících jsou ženy. Myslím si, že EIB by se v tomto měla ještě trochu zlepšit. Konec konců to máme i v té strategii 2020. Takže byly tady tři velmi dobré body a jeden trošku horší. Děkuji. Děkuji, pane Šmite. Nyní za skupinu zelených na minutu a půl vystoupí pan Filip Lambérec. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, potřebujeme takovou banku, jako je ta vaše. Ano, potřebujeme ji právě v okamžiku, kdy soukromé banky a průmysl, průmysl ukázali, že vlastně už pracují proti tomu původnímu zájmu. A právě v tomto okamžiku tedy potřebujeme veřejnou úvěrovou instituci a ještě více na evropské úrovni a my tedy doufáme, že EIB eh, musí sehrávat stále větší úlohu. Ale jaká by tedy tato úloha měla být? Měla by to být úloha katalyzátoru. Veřejná banka jako EIB samozřejmě nemůže zajistit eh, E, všechny potřeby trhu, ale musíte fungovat jako katalyzátor. Katalyzátor přeměny našich společností, našich ekonomik, tak, aby tyto mohly reagovat na dvě kritické výzvy v této době a sice jednak musíme se naučit žít v rámci fyzických hranic naší planety, to souvisí s klimatickými otázkami, s vyčerpáváním zdrojů, ale musí také reagovat stále na větší výzvu, jakou je sociální soudržnost. Jednak uvnitř EU, jednak na planetě jako celku, protože vy samozřejmě máte i úkoly v oblasti rozvoje, které jsou důležité. A dovolte tady připomenout jedno číslo. Podíváme-li se na investice, které financujete v energetické oblasti dnes, v roce 2000 2009 tři čtvrtiny šly na technologie 19. a 20. století a jenom jedna čtvrtina na obnovitelné zdroje. A ta výzva, kterou předkládáme vám a EIB, je tedy, aby se to obrátilo, aby od roku 2010 dále tři čtvrtiny a později 100% investic šly právě na tuto přeměnu. Myslím, že právě v tom byste mohli fungovat jako katalyzátor. Pane Mejštate, my bychom si přáli, aby skutečně EIB byla prvotřídní bankou na celosvětové úrovni. Děkuji, pane kolego. A nyní jménem konzervativní a reformní skupiny na jednu minutu pan Čarnecky. Děkuji, pane předsedající. Přede wszystkim poděkování dla zpravodajce pana posla. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat našemu zpravodajovi, panu Dojčovi. Myslím si, že odvedl výtečnou práci. A také si myslím, že cíle, které jsou v této zprávě zmiňovány, jsou velice ambiciozní. Nejdříve, co se týká navýšení objemu úvěrů. Z hlediska evropských občanů je EIB velmi důležitá, protože může poskytovat finanční podporu středním a malým podnikům. A my musíme ocenit tento závazek, který banka přijala ve věci navýšení úvěru, obzvláště v době krize. Protože kvůli krizi potřebuje sektor středních a malých podniků obzvláště financování. A jakožto Polák vám také mohu říci, že banka musí hlavně nadále podporovat financování v našem regionu, abychom srovnali nerovnosti, které v Evropě panují. Banka je také velmi důležitá, když pracuje eh, pro evropské fondy. Děkuji. Děkuji, pane Čarnecky. Nyní za skupinu EFD na jednu minutu slovo paní Andreasen. Děkuji, pane předsedající. Když se dívám na projekty, které EIB financuje, tak mě překvapuje, kolik z nich eh, zahrnuje velké společnosti. A kde jsou ty střední a malé podniky, kterým máte pomáhat? General Motors, Electrolux, ArcelorMittal, to jsou opravdu eh, společnosti, které potřebují EIB a co tyto úvěry vlastně udělaly pro evropskou ekonomiku? Vytvořili nějaká pracovní místa? Ne. Exportovali pracovní místa. Někdy do levnějších evropských zemí a někdy úplně mimo Evropskou unii. Electrolux to je přesně příklad úspěchu EIB. 250 milionový úvěr, aby zvýšili své kapacity a oni vybudovali nové továrny v Polsku, v Rumunsku a v Maďarsku. A jakmile je dostavili, tak tam převedli svou produkci z Velké Británie, což znamenalo ztrátu přes 2000 pracovních míst. Takže já si myslím, že ano, můžeme souhlasit s tím, že EIB hraje velmi důležitou roli v evropské ekonomice. Podívejte se, co se děje. Exportuje naše pracovní místa a dováží místo toho nezaměstnanost. Děkuji. Nyní má za nezařazené kolegy slovo na jednu minutu pan Hans-Petr Martin. vám... No Promiňte, omlouvám se, říká pan předseda. Tak říkají že to je pan Melcer. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Je potěšitelné, že Evropská investiční banka zvýšila své prostředky v reakci na krizi. A to musí být i nadále jedna z priorit, tedy hlavně s ohledem na malé střední podniky je třeba zajistit, aby se úvěry skutečně dostaly do rukou těchto podniků. Eh, vzhledem ke eh, kontrole a dohledu eh, pod, se zastávám názoru, že je třeba řídit dozorový orgán nad bankovním sektorem pro celoevropský, v celoevropském měřítku. Pokud se týče cílu Evropské investiční banky, já bych si přál lepší, větší zaměření na činnosti uvnitř Evropy, což je důležité zejména v období krize. Eh, je tady určité nebezpečí dvojkolejnosti a eh, takto by se možná podařilo zabránit konfliktu s cílí ERB. Děkuji, pane Malcerovi. Tímto skončila vystoupení jménem politických skupin a nyní zahajujeme část vystoupení individuálních řečníků. Jako první na minutu a půl pan Šonkeli. Já e, souhlasím s kolegy, kteří chválí práci, kterou odvádí EIB. Ale musím říct, že e, její chování stojí tedy v silném kontrastu s chováním komerčních bank, e, s jejich zvyšováním úroků, obrovskými bonusy, které si vyplácejí a podobně musím říci, že to, jak se zachovala Evropská investiční banka, to musíme opravdu vyzdvihnout, pochválit, její rychlost, její zacílenost reakce na krizi. Je třeba říci, že se zaměřila zvláště na eh, malé a střední podniky. Eh, bylo to 300 milionů eur, které připlynuly těmto podnikům Evropské malé a střední podniky jsou mimořádně důležité a je třeba s nich vybírat samozřejmě ty, které mají dobrý obchodní model. Eh, dokonce v Irish Times eh, v úterý eh, opět stát se snaží také přidat 22 milionů na pomoc těmto podnikům. Existuje dostatek důkazů na to, že privátní banky často zneužívají prostředky, které jsou určeny pro malé a střední podniky pro vlastní finanční cíle. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Hans Geier. Eh, vážený pane předsedo Martinezi, pane prezidente Majštate, pane komisaři Rene. Eh, především děkuji kolegovi Dojčovi za jeho práci, ale chtěl bych využívat, eh, využít této příležitosti také proto, abych zdůraznil význam EIB pro evropské občany. Je to jedinečný instrument, který musíme zvláště v období krize více využívat my máme možnost hodnotit různé evropské programy na pomoc a rozdělování prostředků a musím říct, že v srovnání s nimi eh, Evropská investiční banka si vede mimořádně dobře, podporuje naše programy od ten po malé a střední podniky, eh, po klimatické změny. Její činnost eh, si zaslouží podporu Evropského parlamentu, ale znamená to pro nás také to, že musíme posilovat a zdokonalovat eh, bankovní dohled. Pro mou frakci je zvláště důležité to, že my vítáme, že Evropská investiční banka změnila svůj postoj k offshoreovým finančním střediskům a e, že se nyní snaží zajistit to, aby peníze neplynuly do těchto daňových rájů. Děkuji, pane Geire, A na minutu pan kolega Šalkerins. Děkuji, pane předsedo. Evropská investiční banka je zároveň bankou a institucí jakožto banka nemůže zapomínat, že je instituce a jako instituce nemůže zapomínat, že je banka. Musí tedy vyhovovat požadavkům EU na straně jedné, aniž by na straně druhé e, um, poškozovala svoji kapacitu refinancování. My tedy nemáme právo nutit jí ke zbytečným rizikům, zejména pokud jde o intervence EIB v rozvojových zemích. Proto je třeba snažit se dospět k určité dohodě mezi eh, komisí a členskými státy na straně jedné a Evropskou investiční bankou na straně druhé. Tak, aby tedy ta institucionální část vlastně případně mohla provádět tu rozvojovou pomoc a Evropská investiční banka spíše půjčky. Je to takový podobný vývoj jako ve Světové bance. Světová banka totiž před několika lety musela z, vlastně smazat 50 miliard dluhů, které by eh, stejně nebyly splaceny a k tomu bychom nechtěli dospět. A proto je tedy třeba eh, určité opatrnosti. Já samozřejmě EIB podporuji v určitých intervencích v rozvojových bankách, protože tady jsou ještě rezervy, které se dají využít. Děkuji. Děkuji, pane Gerenci, a nyní na minutu paní Benarabatu. <laughs> Euh, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, a pane prezidente EIB, ve zprávě z roku 2008 poslanci trvali na tom, aby externí aktivity banky odpovídaly obecným cílům Unie. A proto návrh financování nukleární elektrárny v Jordánsku by byl eh, podle článku 3 odstavce 5 proti smlouvě Unie. Říká se, že Evropská unie má přispívat k udržitelnému rozvoji planety ve smlouvě. V únoru 2009 jordánské orgány skontaktovaly EIB, aby podpořila projekt rozvíjející využívání jaderné energie a do roku 2016 vybudování jaderné elektrárny. A já jsem byla ujištěna vašimi službami, že nehodláte nic takového investovat a že chcete podporovat projekty, které eh, využívají větrnou nebo solární energii. To jsou energie budoucnosti, obnovitelné zdroje energie. A doufám, eh, že eh, budete tento přístup, v tomto přístupu pokračovat. Děkuji. Děkuji. Na minutu má slovo pan kolega Koval. Děkuji bardzo, paní předničanka. Děkuji vám, pane předsedo. Stabilita Ukrajina, Ukrajiny je přirozeným cílem všech eh, členů Evropské unie. Eh, je to jeden z našich nejvýznamnějších, největších partnerů. Ukrajina je v krizi a stabilita rozpočtové situace eh, rozhoduje o budoucí situaci a budoucí finanční stabilitě země. Velmi důležitá je tedy naše pomoc eh, a naše eh, politická podpora a my zase na druhou stranu máme právo očekávat reformy. Ekonomická krize na Ukrajině to není věc pouze ukrajinská, to je věc nás všech. Já myslím, že právě dnes v obtížné situaci se ukazuje, kolik my můžeme pomoci. Proto podporuje pomoc mikrofinanční pro Ukrajinu a myslím si, že tato pomoc by měla by být větší. A čím větší bude naše pomoc, tím vyšší mohou být naše očekávání na Ukrajinu. Děkuji. Gracias. Děkuji. Pane Kovale, a nyní má slovo na minutu kolega Salavrakos. Děkuji, pane předsedo. Není pochybností o tom, že EIB za 52 let svého působení byla úspěšná. Zvláště co se týká dosahování a podporování cílů Evropské unie, financování středních a malých podniků, které jsou jádrem ekonomiky Evropské unie. A jsou tím jádrem, které musíme uchovat eh, v této ekonomické krizi, abychom uchovali pracovní místa. Samozřejmě, že dnes se ví, že Unie musí čelit té řecké krizi. Já nevím tedy, jestli v budoucnosti se tomu bude ještě pořád říkat řecká krize, možná tomu budou říkat hospodářská krize nebo možná dokonce monetární krize. To se uvidí. Ale jsem si jist, že Galileo, kdyby žil dnes, tak by neřekl, že země se točí, ale řekl by, že země utíká, protože čas utíká, děje se spousta věcí a my musíme v Evropské unii toto všechno sledovat a najít vhodná řešení. Já si myslím, že my všichni tady si myslíme nebo věříme, že máli Unie dobře fungovat, musíme urychlit eh, naši ekonomickou integraci. A myslím si, že Evropská investiční banka má eh, dostatečnou expertízu, aby prováděla i další aktivity a úkoly. A chtěl bych navrhnout eh, panu Rénovi, kterého si velice cením, aby se zabýval možným rozšířením role EIB v budoucnosti. Možná, že by se z toho mohl, mohla stát taková agentura, která bude hodnotit úvěrovou kapacitu evropských států. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Martin. Děkuji my přeřečníci správně poukázali na význam EIB, třeba paní kolegyně Kadenbachová hovořila o nezbytném příspěvku eh, k sociální konvergenci. My všem s velkými starostmi a obavami eh, sledujeme to, že eh, mnoho pravicově extremistických stran Eh, nabývá na popularitě. A je to právě proto, že ona konvergence se nám nedaří. Eh, často se vydávají nebo vystupují jako vlci v rouče beránči. Eh, například, jako řekl pan Melcer, on hovoří velice hezky, pozitivně, ale mezi tím hovoří o svých politických odpůrcích jako psychopatech. Ovšem toto je fašistický slovník. Eh, to skutečně nejde. Já prosím, aby eh, toto bylo nepovoleno a já bych prosil, aby tedy ta transparentnost tady skutečně byla eh, opravdu ctěna, protože to pomůže vzdorovat novému nástupu k fašismu. Děkuji na minutu a půl paní Sofí Okony. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva o EIB za rok 2008 v podstatě znamená i určité výročí. Už více než 50 let EIB aktivně přispívá k hospodářskému rozvoji našeho kontinentu. Je to banka, která poskytuje dlouhodobé půjčky v EU a tak, jako taková sehrává rozhodující úlohu v boji s dnešní krizí. Je tedy třeba přivítat rychlou reakci banky už od podzima 2008. Eh, v roce 2008 banka vlastně poskytla o 10 miliard euro víc, než se původně plánovalo. Jakožto členka výboru pro regionální rozvoj a výboru pro hospodářské a měnové záležitosti se zajímám především o to, jak EIB pomáhá malým a středním podnikům v Evropě. Považuji za mimořádně důležité, aby se i nadále rozvíjely takové iniciativy, jako třeba Jeremy podniky potřebují vlastní mění, rizikový kapitál, záruky, půjčky, technickou pomoc, kterou Jeremy zajišťuje. V mém volebním okrsku, to je oblast Overně, Jean-Pierre Ody to dobře eh, zná, byl zahájen mechanismus pomoci, z toho je 25 eh, milionů eur a 18 milionů eur z rozvojového evropského fondu a to by právě mělo pomoci malým a středním podnikům, aby se dostali z krize. Já jsem ráda, že existuje konstruktivní spolupráce mezi EIB, mezi Evropským investičním fondem a našimi místními orgány. Pane Mejštadle, jsem přesvědčena, že je třeba v této cestě pokračovat. Děkuji. Děkuji, paní Okony. A nyní na minutu pan Thijs Berman. Děkuji, pane předsedo, pane Majstate. V roce 2008 EIB v rámci EU e rychle reagovala na finanční krizi, e, zhruba zdvojnásobila e, prostředky, které dávala k dispozici zejména malým středním podnikům. Pokud se týče ovšem externího mandátu, nepočíná si s takovou naléhavostí. EIB dokonce výrazně snížila objem svých investic v Latinské Americe, Asii a v dalších zemích. Dá se říci, že vzhledem k rozvojovým zemím byla reakce EIB na krizi eh, malá a pomalá. Tady je třeba investovat eh, nejenom do infrastruktury, ale je třeba také dávat dispozici kapitál v době, kdy toho nejsou schopny banky komerční. A navíc je třeba Eh, dávat lepší přístup občanům a malým a středním podnikům k penězům. Toto je cesta k udržitelnému rozvoji. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní na minutu pan kolega Stavrakakis. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, ještě než tady uvítám pana Majstata a poblahopřeji mu k velmi úspěšným aktivitám EIB a také eh, k jejich velmi ambiciozním plánům bych chtěl eh, říci, eh, že mě velice mrzí to, co se stalo včera v Aténách, ta tři úmrtí třech pracujících v bance a chtěl bych také vyjádřit soustrast jejich rodinám. Vážení kolegové, pane předsedo, není pochybností o tom, že Ekonomická krize nám ukázala, jak důležitou práci odvádí EIB. Finanční podpora EIB výrazně podpořila reálnou ekonomiku, obzvláště tím, eh, že podpořili středně malé podniky v těchto nesnadných časech. Důležitá byla i jejich role v tom eh, programu pro konkurenceschopnost Evropy, kde skrze Jaspers a Jeremy EIB ještě více přispěla k inovaci. Pane předsedo, role Evropské investiční banky se stále zvětšuje nejen e, v oblasti soudržnosti, ale také pro strategii Evropská unie 2020. Skrze e, nástroje finančního a ekonomického rozvoje a také skrze tu nejnovější iniciativu Elena, Evropská pomoc v oblasti energetiky, eh, by se měla zajistit větší zaměstnanost eh, ve všech oblastech. Pan předseda přerušil. Děkuji, pane Stavrakakisi. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas banko prezidentė, Europa ištikusi finansů. Pane předsedo, pane eh, předsedo představenstva EIB, eh, finanční krize nás zasahla úplně všechny a podpora ze strany EIB malým a středním podnikům byla mimořádně cená v této době. V roce 2008 EIB zvýšila objem prostředků půjčený malým a středním podnikům o 42 Krize nicméně pokračuje a nadále se zvyšuje nezaměstnanost. Proto je třeba zajistit to, aby EIB nadále pokračovala ve svém úsilí napomáhat malé a střední podniků, podniky v tom, aby překonávali eh, problémy byrokratické povahy a problémy s nedostatkem kapitálu je to vítané zejména v zemích, které byly krizí postiženy nejhůře. Já se také domnívám, že EIB by měla věnovat velkou pozornost infrastrukturním a energetickým projektům. Děkuji a na minutu pan Provincias de Rosa. Děkuji vám, pane předsedo. Kdybychom neměli Evropskou investiční banku, tak bychom se teď zoufale snažili ji vytvořit. Já vítám ten návrh výrazně navýšit eh, úvěry a také povoci rozvojovým zemím. Nicméně si myslím, že eh, zbytečně plítváme těmito zdroji, protože my potřebujeme nějaký evropský mechanismus pro finanční stabilitu. Kdybychom eh, vytvořili to, co navrhuje Evropská socialistická demokratická strana, zajistili bychom, že takovéto útoky spekulátorů by mohly být odraženy, aniž bychom museli využívat peněz daňových poplatníků. A myslím si, že by to jasně ukázalo trhu, obzvláště spekulantům, že nejsme připraveni nechat je zničit žádný členský stát, což se děje v této chvíli v Řecku a což se pravděpodobně stane i v dalších členských státech, mimo jiné v našem v Irsku. Děkuji a jako poslední v této rozpravě, ještě tedy předtím, než přejdeme ke Catch the na minutu paní Kretu în contextul crizei banca europeană de investiții a reușit să și schimbe cu promptitudine prioritățile V krizi Evropská investiční banka dokázala rychle změnit své priority, aby mohla poskytovat úvěry hlavně středním a malým podnikům. Podnikům, které krize zasáhla nejvíce a jejichž úvěry banka navýšila. Ještě uvidíme, do jaké míry dokáže banka zajistit spolufinancování určitých projektů v nových členských státech, které, jak víte, se potýkají se značnými potížemi, obzvláště na úrovni právě středních a malých podniků a místních komunit, které se těžko dostávají k evropským fondům. Jedná se státy, kterým se nedaří obnovit svou ekonomiku, aby mohli podpořit soudržnost a vyhli se sociálnímu ekonomickému úpadku. EIB má velmi důležitou roli v evropské ekonomice a proto podporuji ten návrh, aby Evropská unie jakožto právní osoba se stala akcionářem banky společně s členskými státy pro lepší spolupráci. Děkuji. Gracias. Děkuji paní Kretu a nyní přecházíme a ještě, promiňte, ještě na půl minuty pan Melcer si žádá slovo, prosím. Cítil se uražen nebo dotčen vystoupením jiného kolegy. Máte slovo. Pane předsedo, podle článku 151 eh, si dovolím učinit osobní poznámku po slovech Hanse Petra Martina, eh, který mě obvinil se různých věcí. Já myslím, že je velice důležité, že říci, že poslanec, jehož hlavním cílem je tady denuncovat kolegy, eh, případně také zaměstnance parlamentu, eh, jako lenochy a nemakačenky, eh, kolega, který používá špionážních metod, snaží se odposlouchávat eh, různé kolegy a jiné hovory, které nejsou určeny pro jeho eh, uši. Já tedy odmítám to, co řekl a jsem toho názoru, že také on by měl stáhnout svá slova. Děkuji. Děkuji. Vaše slova samozřejmě budou v zápisu ze zasedání. A nyní se už dostáváme k postupou Cash the Eye. Mám tady pět kolegů, což je přesně v souladu s jednacím řádem a jako první pan Luan Petru. Un minuto. Na minutu. Pane předsedo, vážení kolegové, nejprve bych chtěl poblahopřát EIB k jejímu úsilí v naplňování cílů společenství. EIB sehrává důležitou úlohu především v době krize. Je to úloha skutečně nezbytná. E, cíl konvergence je spolufinancován strukturálními fondy a fondem soudržnosti. A to je i hlavní cíl e, banky 28 milionů eur, zhruba 41 prostředků, které poskytuje EU jdou na e, právě projekty, které jsou k tomuto určeny. Nicméně e, těm nejchudším regionům lze pomáhat pouze tehdy, pokud tam bude infrastruktura, infrastruktura vzdělávání, sociální, která bude vyhovovat příslušným kritériům EU. Proto vyzývám Evropskou investiční banku, aby pokračovala ve své činnosti na podporu soudr- sociální soudržnosti v Evropské unii. Děkuji vám. A nyní pan Grokutas. Banka Europeană de Investiții are... Děkuji, pane předsedo. Evropská investiční banka má velmi důležitou roli pro konvergenci v Evropské unii, což je zcela zásadní právě teď během krize, která velice ovlivnila obzvláště veřejné investice. EIB na krizi zareagovala velmi rychle. My jsme dostali v roce 2009 1,5 miliard od EIB, což jasně ukazuje, že banka se snaží zajistit, že se sníží nerovnosti, které existují v Evropské unii. A myslím si, že e, zvýšený přístup e, středních a malých podniků k úvěrům by mohl výrazně stimulovat ekonomiku Evropské unie a zabránit nezaměstnanosti. Bylo by dobré, kdybychom každý rok ještě ohodnotili efektivitu těchto úvěrů, aby to bylo transparentnější a abychom měli méně byrokracie. Děkuji. Nyní paní Andrikiene. Pane předsedo majestate, pane komisaři, my bychom měli zatleskat významné roli, kterou se hrává Evropská investiční banka při obnově našich ekonomik v obtížné době. Moje země, Litva, eh, mé zemi to tady velice pomohlo, zejména eh, pokud se týče eh, zvýšeného objemu prostředků pro malé a střední podniky, ale také pro energetické a dopravní projekty. Já bych eh, byl ráda, kdyby Evropský parlament eh, rozšířil možnosti Evropské investiční banky pro poskytování prostředků našim sousedům, zejména eh, na východ od nás, kde je těchto investic zvláště třeba. Měly by to být investice zejména do dopravy, životního prostředí a energetiky. To je velice důležité, poněvadž známe, jaké jsou energetické problémy v těchto zemích nyní pan Grzyb. Panie przewodniczący, też chcę przyłączyć się do tych pozytywnych wyrazów. Eh, Pane předsedo, já bych se chtěl připojit eh, k těm, eh, kdo děkovali Evropské investiční bance. A chtěl bych také poblahopřát našemu zpravodajovi, panu Dojčovi. Myslím, že v té diskuzi můžeme eh, rozlišit dvě osy. Jednak jde o rozvoj a potom o stabilitu. A to v tomto pořadí. Protože v Evropské unii je rozvoj velice důležitý a měl by přispívat ke konvergenci. Takže tohle je velmi důležité pro financování středních a malých podniků. Viděli jsme to i v Lisabonské strategii, protože bez středních a malých podniků a bez regionální spolupráce našich cílů nedosáhneme. A potom eh, naši východní partneři. Bez podpory a bez pomoci EIB nedokážou splnit eh, své cíle. Bohužel nám vypr mikrofon. Pan Rubik. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, předsedo Mestaté, mě by zajímala debata ke Bazileji 3, jaký to bude mít dopad na vaši banku a jaké dopady to bude mít zejména Evropský investiční fond. Domníváte se, že bonita, která je zde potřebná, tak aby bylo možné poskytovat pomoc v hospodářské krizi, vyvíjí se tedy tato bonita dobře, nebo myslíte si, že je tady co zlepšovat? a jak vidíte budoucí možnosti poskytovat více rizikového kapitálu eh, v rizikových oblastech a obdobích. Malé a střední podniky víme, že jsou v těžké době a eh, podpora Evropského investičního fondu je tady mimořádně významná. Já bych chtěl výslovně poděkovat také EIB, že ve spolupráci s tímto fondem se jí toto výborně dařilo a že ji zaměřený na malé střední podniky a na transevropské sítě, že zde bylo docíleno velkého pokroku. Děkuji, pane kolego. Tímto vystoupením skončila tato část rozpravy a nyní dávám slovo panu Majštatovi, aby mohl zareagovat na vše, co tady zaznělo. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům za jejich komentáře. Samozřejmě některé otázky, které byly položeny, by si zasloužily podrobnější diskusy, takže mohu odpovědět jenom v krátkosti. Byly tady otázky týkající se našich eh, operativních priorit a také otázky, které se týkají spíše kontroly a zprávy. Pokud jde tedy o ty operativní priority, Někteří z vás tady hovořili o podpoře malých a středních podniků. Bylo to zdůrazněno paní Dury, panem Schmidtem. Já si myslím, že je to zcela oprávněné zdůrazňovat podporu malých a středních podniků. Jak víte, v roce 2008 jsme vytvořili nový produkt, který se týká bankovních půjček malým a středním podnikům. To by nám mělo umožnit lépe sledovat využívání prostředků, které zapůjčujeme. Od posledního čtvrtletí 2008 až do konce roku 2009 jsme podepsali půjčky ve výši 21 miliard. Z toho 16 miliard bylo skutečně vyplaceno. A na konci příš, eh, minulého roku 90 těchto prostředků už bylo skutečně zapůjčeno malým a středním podnikům. Takže toto považuji za poměrně významnou podporu. Postupujeme vlastně prostřednictvím komerčních bank, včetně, jak zdůraznila paní Dury, nejen těch tradičních komerčních bank, ale také regionálních bank a spořitelen. To znamená, že jsme diverzifikovali tu škálu našich prostředníků. E, také tady byla zmínka o Evropském investičním fondu. Provádíme vlastně s ním takzvané kombinované operace. Evropský investiční fond může poskytovat záruky pro to portfolio půjček. Paní Okony tady uvedla velice konkrétní příklad takové účasti a já jí děkuji za eh, slova podpory v tomto ohledu. Druhá priorita, která si vysloužila vaši pozornost, to je samozřejmě konvergence. Mohu potvrdit, že Evropská investiční banka se snaží eh, ještě navýšit eh, akce v tzv. konvergenčních regionech. V roce 2009 objem našich půjček ještě vzrostl těch nových členských státech, ale i v těch starých. Jasně jsme se snažili přispět k rozdíl, ke snížení rozdílů mezi členskými státy, o to v té konvergenci jde. Paní Kadenbach a pan Čarnecky tady také hovořili o tom, že je důležité dobře spolupracovat s komisí, pokud jde o využívání strukturálních fondů. A to skutečně činíme. Spolu s komisí jsme vytvořili několik společných programů Jaspers, který poskytuje technickou pomoc na přípravu projektu, které mohou potom získat pomoc ze strukturálních fondů. Dále Jeremy, to je taková originální myšlenka, eh, transformace strukturálních fondů eh, na finanční nástroj revolvingového typu. No to znamená, že lze několikrát používat stejné částky. A potom Jessica, to je zase eh, používání strukturálních fondů, eh, ale v oblasti eh, obnovy měst. Třetí operativní priorita to je energetika a boj proti změnám klimatu. Asi budeme mít možnost o tom podrobněji diskutovat v budoucnu, ale tato myšlenka je samozřejmě plně v souladu se strategií více zdůrazňovat obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Pan Lambert eh, tady eh, hovořil o číslech 2002 až 2008, ale pokud se podíváte na poslední čísla, například z roku 2009, tak byste viděl, že ten poměr se začíná měnit. V roce 2009 jsme eh, financovali Eh, vlastně projekty obnovitelných zdrojů ve výši 4 miliardy, což je více než 60 A takže vidíte, že tady opravdu dochází k omní toho poměru a teď už budeme více financovat eh, ty obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. A děkuji také panu Stavra Kakisovi, který se zmínil o programu Elena, to je zase nový eh, společný program s komisí určený právě na technickou pomoc v oblasti energetické účinnosti. Nyní se dostávám k několika otázkám ještě k energetice. Pro paní Benarat Atu eh, bych řekl, že respektujeme volbu jednotlivých členských států, pokud jde o ten mix energetický. Samozřejmě, pokud nějaká země zvolí jadernou energii, tak my proti tomu nemůžeme nic namítat. Pokud jde o eh, ale Jordánsko, tak musím říci, že směrem na venek eh, vlastně financujeme pouze obnovitelné zdroje energie. Pokud jde o zprávu Pan Odi se k tomu vrátil, zná naše stanovisko, jsme velice vstřícní. My už jsme do značné míry kontrolováni vlastně účetním dvorem a eh, auditovým eh, nezávislým výborem nebo kontrolním výborem. Řekl bych, že jsme mezinárodní finanční instituce, která je vůbec nejvíc kontrolována. Ale uznávám, že bankovní dohled, to by mohlo být určitě užitečné a jsme tedy otevřeni návrhům v tomto smyslu především prostřednictvím nového Evropského orgánu pro bankovnictví. Potom v reakci na pana Rubiga řekl bych, že sledujeme tyto práce. Zatím nevíme, jak to dopadne. Konzultace probíhají a parametry ještě nejsou stanoveny. Pokud jde o zahraniční offshoreová centra, řekl bych panu Gajerovi, že to je věc, o kterou se hodně zajímáme. Prostě snahou je především, abychom zabránili daňovým unikům přes tato offshoreová centra. A pak ještě specifický bod, o kterém hovořil pan Schmidt, má pravdu, že můžeme ještě udělat pokrok, pokud jde o rovnost mužů a žen. Ta čísla, která uváděl, se tedy týkala vedoucích pozic. Je pravda, že na vedoucích pozicích máme málo žen, ale už jsme na to zavedli akční plán a doufáme, že ta situace se v příštích letech zlepší. Mohu vás ujistit, že opravdu tuto situaci zlepšit chceme, protože ta současná situace není přijatelná. Děkuji. Děkuji, pane prezidente. A nyní má slovo pan komisař Oli Rehn, aby mohl zareagovat na vystoupení poslanců. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, chtěl bych vám poděkovat za tuto velice faktickou a konstruktivní debatu a chci poděkovat také panu Dojčovi, za vynikající zprávu. V této souvislosti mi dovolte říct eh, tři věci. Především mám plnou důvěru v tom, že tato zpráva a tato debata se stanou skvělým východiskem pro budoucí rozvoj. My nyní můžeme velmi rychle zlepšit externí mandát EIB, eh, tak aby lépe odpovídal našim cílům, zejména v oblasti rozvojové politiky. Dále, EIB je velmi významný partner spolupracující s Evropskou komisí, zejména na naplňování strategie 2020, a to především v oblasti udržitelného růstu a zaměstnanosti. EIB současně s tím e, vytváří infrastrukturu a pomáhá malým a středním podnikům. Komisa EIB úzce spolupracují. Dámy a pánové, třetí bod, e, který chci zmínit, je následující. Mnozí z vás se zmínili o řecké krizi a mají pravdu. Včera už jsem v debatě vyjádřil politování nad eh, tím, že v Řecku dokonce došlo ke ztrátám na životech eh, ve velmi nespoutaných demonstracích. K demokracii patří silná slova, ale násilí do demokracie nepatří. Toto je hranice, za kterou není možno jít. Komise se velice aktivně snaží stabilizovat řeckou ekonomiku a plánujeme rozsáhlý balíček pomoci pro Řecko. Tento balíček byl schválen a měl by na pomoci záchraně a stabilizaci evropské ekonomiky. Na zasedání euroskupiny jsme navrhli Eh, rozsáhlý stabilizační balíček v hodnotě 110 miliard eur. Euroskupina, eh, na které zasedají finanční ministři, pak eh, přijala rozhodnutí o návrzích EIB a IMF. Bylo to velmi obtížné, ale bylo to důležité přijmout toto rozhodnutí. Nyní je důležité, aby toto rozhodnutí ratifikovaly všechny naše národní parlamenty a já mohu vyjádřit naději, že nás snad také podpoříte. Je to problém, který se netýká pouze Řecka, je to situace, která ovlivňuje stabilitu celé eurozóny. Nyní máme v Řecku malý lesní požár a je třeba zajistit, aby se tento požár nerozšířil ani ne, nerozšířil do dalších zemí. Není čas na populismus. Není čas na to, abychom skorovali populistickými projevy. Máme před sebou důležitý politický projekt, eh, projekt Solidarity. Děkuji a nyní ještě dostane na dvě minuty slovo zpravodaj pan Tamás Dojč. Köszönöm a szót. Děkuji vám, eh, vážený pane předsedo, eh, pane majestate, pane komisaři. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům a eh, zejména panu předsedovi a panu komisaři za jejich výraznou pomoc. Já jsem přesvědčen, že se ukáže při hlasování, kolik práce jsme věnovali této problematice. Na to, abychom vyhráli v tomto boji s krizí, potřebujeme spoustu peněz. Ale jde-li nám o řešení ekonomických problémů, je třeba především vytvářet nová pracovní místa. To je nezbytné, to je důležité a EIB zcela jistě, zcela zjevně má toto na paměti je to dobrá rada také pro komisi a parlament. Podobně jako to řekli mnozí kolegové, je třeba zajistit, aby do ekonomiky proudilo ještě více investic eh, v boji proti finanční krizi, ale myslím, že není třeba, abych vás o tom přesvědčoval. Jestliže se bavíme o externím mandátu, tedy o půjčování prostředků mimo území EU, Eh, k tomu také zasnělo mnoho komentářů. A to, co bylo řečeno, ukazuje, že země, které sousedí s EU, musí mít také prospěch z naší podpory. Byla tady zmíněna Ukrajina, byl zmíněn Balkán a já plně souhlasím s tím, co bylo vysloveno. Já bych na závěr ještě rád zmínil dvě jména. My obvykle děkujeme eh, vůdčím postavám, ale já bych chtěl poděkovat panu Bitonovi a panu De Krajovi, eh, který mi velice ucenými partnery eh, při zpracování této zprávy. A v neposlední řadě dovolte, aby poděkoval všem dalším kolegům, kteří se na tom účastní. Děkuji. Děkuji, pane Dojči, a blahopřejeme vám za vaši práci na této zprávě. Ještě se přihlásil o slovo pan Hans-Petr Martin kvůli osobním narážkám. Já se omlouvám, pane předsedo. Protože pan Melcer hovořil o panu Martinovi mm, vlastně v souvislosti s jeho předchozím chováním a na základě článku 151 má tedy pan Martin právo odpovědět. Tyto diskuse týkající se osobních narážek by se ovšem neměly změnit v nějaký ping-pong, kde prostě si navzájem ty narážky a e, výpady vracíte a e, po vystoupení pana Martina tedy tímto e, tuto, toto zcela ukončím. Pan Martin má minutu na své vystoupení, prosím, aby se striktně držel toho, co říká článek 151 jednacího řádu a přesně po minutě vám vezmu slovo, na to vás předem upozorňuji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Skutečně je to smutná situace, že se vůbec něčím takovým musíme zabývat. Musím prohlásit, že pan Melcer neříkal pravdu. On mě skutečně označil za psychopata a Ehm, v loňském roce mě několikrát odesílal na psychiatrii. Toto jsou ehm, metody ehm, kraní pravice a HC Strache je pro mě nacista. To je, on je šéfem strany, do které patří pan Melcer. Já musím říci, že tyto spory se promítají do veškeré problematiky, eh, zejména v době hospodářské a finanční krize. Zažíváme vzestup krajní pravice a vy možná víte, jaké jsou nebezpečné tendence v Maďarsku a v Rakousku a tak dále. Tím končím tuto rozpravu. Hlasování o příslušném textu proběhne dnes v 11 hodin. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání.